zasedání, které bylo ukončeno 9. září roku 2010. Na začátku našeho zasedání vám musím s politováním oznámit, že zemřel pan Egon Klepš, bývalý předseda Evropského parlamentu v letech 1992 až 1994. Pan Egon Klepš většinu svého pracovního života věnoval práci na sjednoc, pro sjednocenou Evropu. V naší sněmovně zasedal přes dvě desetiletí, pět volebních období. Prosím vás, abyste uctili památku pana Egona Klepše minutou ticha. Děkuji, Děkuji. Eh, Chtěl bych vás také informovat o tom, že kondolenční kniha je k dispozici a můžete do ní napsat své kondolence. Jak víte, většina odborů oznámila, že ve čtvrtek 23. září 2010 uspořádá generální stávku zde ve Francii. Tato akce se eh, zabývá, nebo týká se veřejné dopravy a bude zahájena ve středu 22. v 10 hodin večer. Objevily se také informace o tom, že může začít tato stávka ještě o dvě hodiny dříve, to znamená už v 8 hodin večer. Konference předsedů stanovila, že parlament bude pokračovat v práci v normálním rytmu. To znamená, že zasedání skončí čtvrtečním hlasováním, jak bylo rozhodnuto. Železniční i veřejná hromadná doprava, to znamená autobus eh, a tramvaje na tomto místě eh, ve Francii tedy budou eh, určitým způsobem omezeny, takže možná nebude možné zaručit takový transport, takovou dopravu, jaká existovala dosud. Ale byly podniknuty kroky, všechny nezbytné